Um, so, ich bin unter... Byl jsem informován, že nemůžeme projednávat první bod bez přítomnosti komise. Zástupci komise se ale mezi tím dostavili a myslím, že se k tomu mohou vyjádřit. Obrácím se na paní zpravodajku Age k tomu prvnímu bodu. V rámci hlasování jsem byl informován, že eh, chce vystoupit hlavní zpravodajka. Oui. Oui. Mais il n'y a pas de rapport à voter, non Ah, voilà. Donc, il faut donner la parole à monsieur <laughs> Dobré. Good. OK. and then... Dobře. Tak jsem nebyl správně informován pan Dupré. Ano, pane předsedo. Takže byl požadován určitý transfer ohledně technické asistence pro Evropský fond přizpůsobování se globalizaci a žádám o to ze třech důvodů. První je, že nevidím, že by se zde hlasovalo, ne, neměli bychom, měli bychom nejdříve schválit tu zprávu, to znamená to rozhodnutí, které umožňuje ten přesun. A není možné, abychom tu zprávu schválili před převodem, protože limitní datum je stanoveno na 28. pokud se nemýlím. Takže já nevím, jak můžeme stanovit mezní datum pro pozměňovací návrhy, jak bychom mohli hlasovat o té zprávě právě dnes. Takže to je trošku anachronismus. Potom bych chtěl znát hodnocení, měl bych osta- chtěl bych rád znát názor komise z hodnocení za poslední roky a za poučení, která byla z toho vyvozena. Takže vítám komisi, která právě nám přichází s neskrývanou radostí. Takže říkal jsem tedy, pane předsedo, než dokončím svou zprávu od technické spolupráci Fondu přizpůsobení se pro globalizaci, tak bych chtěl znát, jakým způsobem komise hodnotí výsledky a výkonnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za minulé období, takže bych měl rád k dispozici tento dokument. A potom jsem chtěl položit otázku, protože jsem byl trošku překvapen, ale to je malý důvod, pokud jde o, toho, o ten přesun když jsem viděl, že už teď požádám, žádáme z rozpočtu 2015 eh, z prostředky na čistě technické schůze, které se mi nezdají být odůvodněné hmm, pro schůze, které budeme organizovat v roce 2016. Takže abych to schrnul, za prvé, Nezdá se mi možné hlasovat o přesunu, dokud jsme neschválili rozhodnutí, které ho povoluje. Za druhé, chtěl bych mít k dispozici hodnocení Fondu pro přizpůsobování se globalizaci, předpokládané na konci roku 2015 ze strany komise. A za třetí, chtěl bych se komise zeptat ohledně možnosti těch prostředků v roce 2015 na schůze, které budou organizovány v roce 2016. V rozloňském roce bylo schváleno pouze až v září, takže já si myslím, že to není tak naléhavé a mohli bychom ten přesun schválit až v roce, až v červnu tedy. Děkuji, pane předsedo. Um. Děkuji, pane Depré. Směřoval jste své připomínky a otázky na kopisy. Může na to komise zareagovat? Omlouvám se za to opoždění. My jsme se domnívali, že to bylo jednání za zavřenými dveřmi, proto jsme čekali venku. Pane Depre, ano, já bych chtěla jen potvrdit, že co se týká té zprávy, že se může schválit a ohledně těch schůzí myslíme si, že už je potřeba mít eh, některé činnosti, abychom mohli všechno připravit, ale možná kolega by mohl poskytnout více podrobností. Ano, děkuji, pane předsedo. Takže co se týká přípravy těch schůzí, vidíme tam, budou tam účastníci z jednotlivých členských států, je potřeba připravovat je předem, také tam, kde se budou zadávat nějaké zakázky, tak je potřeba připravit výběrová řízení, specifikace, proto je potřeba si to připravit předem, abychom si mohli naplánovat aktivity. A potvrzují tedy, že ze strany komise nejsou námitky k tomu, aby ta platba nebo ten převod byl proveden při hlasování eh, o té zprávě, čili ve stejný okamžik. Děkuji, pane předsedo. Pane Depre, ano, výborně, díky. Takže navrhuji, abychom se tímto zabývali na příští schůzi našeho výboru. Myslím si, že to půjde velmi rychle, že tam nebudou žádné problémy. Dobrá, takže je k tomu, jsou k tomu ještě nějaké jiné připomínky ze strany členů výboru. Nevypadá, že by tomu tak bylo. Takže tím a teď máme ten problém, že musíme počkat na paní Holmajer, která je na cestě, jak mi bylo řečeno ale je to takový dost relativní pojem. Gut, da wir nicht genau wissen... Dobře, protože dost přesně nevíme, kdy se dostaví paní Holmeier, tak je tu jiný návrh, abychom to hlasování o převodu prostředků a potom také politiku v oblasti nemovitostí odsunuli, až se dostaví paní Holmajer a teď se budeme zabývat eh, bodem číslo 6 a to je návrh opravného rozpočtu číslo 3 a slovo má hlavní zpravodajka paní Katia Zabala Rubial. Děkuji, pane předsedo. Já vlastně nemám příliš mnoho co říci k návrhu opravného rozpočtu číslo 3. Mohu se vyjádřit souběžně k návrhům opravného rozpočtu 3 a 4. Sice spolu nesouvisí, e, ale mohu se k ním vyjádřit společně u návrhu číslo 3 je stanovena lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů 5. červen 2015. Bude se hlasovat ve výboru a potom eh, číslo 3 má být projednáváno v červenci na plenárním zasedání. A potom tedy eh, na vrchopravného rozpočtu číslo 4, aby v červenci eh, byly tyto prostředky zajištěny. Pokud mám správné informace, vypadá situace tak, že rada pracovala relativně rychle a efektivně a schválila bez změn návrhy komise. Pokud k ničemu závažnému nedojde, můžeme očekávat rychlé schválení obou návrhů opravných rozpočtů. Tady jde o využití přebytku z roku 2014 a u návrhu opravného rozpočtu číslo 4 jde o uvolnění prostředků z Fondu Solidarity ve prospěch Rumunska, Bulharska a Itálie, ale myslím, že by to mělo proběhnout rychle bez rozsáhlých filozofických diskuzí s radou. Děkuji. Jsou k tomu prosím nějaké připomínky? Není tomu tak a mezi tím se dostavila i paní Holmajer. Až uh, budeš zase v pořádku, můžeš se věnovat tedy těm uh, bodům 13 a 14, to se mi už podařilo, já velice děkuji, eh, velice stručně budu hovořit o převodu prostředků ten první se týká převod eh, prostředků účetního dvora, eh, kde se zhroutil počítačový systém a vyžádal si kompletní přepracování. 685 eh, tisíc eur bylo zapotřebí pro aktualizaci a opravu tohoto systému. Pokud to bude možné, tak by se to v budoucnu už nemělo stát. Tato infrastruktura odpovídá nejmodernějšímu Eh, tabu, eh, totiž eh, jedná se o citlivá data a když už stanovujeme tolik zabezpečovacích předpisů, tak i naše instituce by měly mít nejnovější stav svého zařízení a je to tedy částka 685 tisíc jiné kapitoly a převádí se to do kapitoly kapitoly 21 zpracování údajů, eh, zajištění eh, mobiliáře a to číslo je, jak už jsem říkal, 685 eh, tisíc. A za druhé výbor regionu. Výbor regionu v budoucnu bude moci využívat i naše nemovitosti. Výbor regionů bude muset přispět svým eh, dílem eh, na úhradu eh, zabezpečovacího personálu a bude to navíc 38 tisíc eur. A třetí převod prostředků se také týká výboru regionů. Obdobný bod jsme již probírali na eh, hospodářském a sociálním výboru. Posledně je to navíc 250 tisíc, které souvisí s nárůstem eh, nákladů na udržování jestli a školek. Eh, ty náklady narostly na 660 tisíc, v rozpočtu je k dispozici 450 tisíc, proto 250 tisíc je třeba převést, aby bylo možné uhradit komisi náklady na ta dětská zařízení. U všech tří eh, převodu prostředků navrhuji, abychom s nimi souhlasili. Děkuji. Jsou nějaké námitky? Eh, namítá někdo proti tomu, že budeme hlasovat o všech třech rozhodnutích najednou. Není tomu tak? Nikdo není proti. Byl jsem informován, eh, že kvůli zápisu budeme mít elektronické hlasování. Prosím tedy o elektronické hlasování. Kdo souhlasí se převodem prostředků? OK. OK. Já dám se vedí Izabel Isabel Ano, tak Izabelu také započítáme. Hlasovali všichni? Zdá se, že tomu tak je. Končím hlasování. Ano, je to schváleno, jeden se zdržel, jeden byl proti. Děkuji vám. Hlasování jsme ukončili, pan předseda je opět mezi námi. Ještě promiňte, politika v oblasti budov Pane předsedo, to můžeme ještě dneska krátce probrat. Já jsem dnes seděla se zaměstnanci z EU Líza a dotazník komise není zaměřen na to, já to v budoucnosti ještě změním, možná, že ostatní stínoví zpravodajové to také tak viděli. Přehled Eh, který nám komise dala, je docela přehledný. Jedná se o čtyři budovy, tři budovy, které mají být vybudovány, jedna budova, která má být rekonstruována kompletně, ale tady jsou ještě určité otázky týkající se nákladu na personál, na metry čtvereční a tak dále. Souhlasili byste kolegové s tím, abychom o tom hlasovali 8. a pokud budeme mít ještě další zasedání se stínovými zpravodaji, tak ještě jedno uspořádáme. A jestliže otázky budou dobře zodpovězeny, tak by nyní měl také pan předseda rozhodnout, jak budeme postupovat. Já, mě to vlastně úplně jedno, ale tady kolega se ještě hlásil. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já plně souhlasím s paní zpravodajkou. Já bych také možná ji chtěl informovat o tom, že často máme problém s dvěmi sídly parlamentu, s jedním ve Štrasburku a s jedním v Bruselu. A tato agentura EU Líza má také dvě sídla. Jedno v Talinu a jedno zde v Bruselu. A já bych vám chtěl informovat o nákladech. Když si koupím balíček Malboro eh, v Štrasburku, tak je to 7 euro, v Talinu je to 3,50 a takže bychom měli zvážit, zdali vůbec máme postavit budovu ve Štrasburku, když můžeme tuto budovu postavit jinde za 50% cenu. Takže já tady také vidím ten problém, že lidé by nepracovali v evropských podmínkách ve Štrasburku, ale my bychom opravdu měli zvážit, co eh, budeme dělat v případě takovéto agentury. Já ne eh, obvinuji nikoho za toto rozhodnutí, že tato agentura má vlastně dvě sídla. Ano, k tomu můžeme vést delší diskusy, ale nejdříve paní Holmajer. Já mohu tuto diskusi zkrátit. E, já souhlasím s panem Tarandem, ale členské státy se neřídili naším názorem Evropského parlamentu. My bychom bývali rádi sloučili agentury se sídlem v e, Talinu, ale původně sídlo bylo ve Francii a francouzi byli plně proti, aby agentura měla své sídlo v Estonsku, ale my jsme si říkali, že Estonsko by bylo skvělým sídlem agentury, ale ostatní budovy již stály ve Štrasburku, potom by bylo rozhodnutí pro dvě sídla a také infrastruktura i Eh, informační technologie je k dispozici. Takže eh, víte, eh, sídla parlamentu a také agentur je plně stanovená a my také doufáme, že informační technologie budou dobře fungovat a musíme to také zaplánovat pro Štrasburg. My bohužel do toho nemůžeme mluvit, prostě jednou to bylo takto rozhodnuto. So, ähm, wir haben jetzt eine... No, máme procedurální pan Depre se hlas. Já navrhuji, abychom eh, sepsali stanovisko, kam bychom také zapsali názor pana Taranda. A do 8 se rozhodneme. Souhlasíte s tím? Já také pošlu eh, všechny dokumenty všem kolegům a potom společně se rozhodneme, až dostanu také poslední údaje do ruky. Já proti tomu nic nemám, dám slovo panu Deprému. Eh, já bych vás chtěl informovat o tom, že lhuta již byla prodloužena. My musíme podle pravidel dnes hlasovat. Nechte mě prosím domluvit, já to vysvětlím. Sekretariát mě informoval o tom, že když nejsou námitky ve výboru a komise může vznést námitky, pak můžeme rozhodnout 8. Ale jestliže chceme postupovat přímo podle pravidel, potom jsme již naši lhůtu vyčerpali a dnes bychom měli hlasovat nejdříve pan Debre a potom se dohodneme dál. Oui. Ano, děkuji, pane předsedo. Ta závažná stránka otázky pana Taranta, to je vlastně otázka, kterou jsem chtěl položit komisi. Co se týká toho informačního systému SIS, tak vlastně tam jsou taky dvě sídla z důvodu bezpečnosti. Takže na jedné straně tam některá zařízení, která jsou umístěna pro SIS ve Štrasburku a potom druhá další zařízení, která se nacházejí někde v Rakousku, pokud se nemýlím. Je to stejná logika, kterou, podle které vlastně se řídí tady tento návrh, protože ono to je možná méně hloupé, než to vypadá. To je první důvod, který bychom měli znát. Zeptat se komise, zda tedy základem tohoto návrhu je tato logika. A potom zásadně nesouhlasím s připomínkou pana Taranta, protože pokud bychom šli podle jeho logiky, tak bychom všechno měli přesunout do Riky, včetně Evropského parlamentu a nás samých a platil, byli bychom placeni průměrným platem, který tedy se, se platí v tom regionu. Tak přece jenom vznikla diskuse, které jsem se obával. Paní Holmajer, já to také vysvětlím. To, o čem hovoří kolega Depre, to je server v Rakousku, který nemůže být ve stejné lokalitě, stejně tak, jako je to u jiných serverů. Když máte server, základní server, tak ten vždy musí být na jiném místě. Například to je zabezpečovací bezpečnostní server. U Francie a u Estonsko musíme říci, že Francie nebyla ochotná se vzdát Štrasburku a Estonsko mělo dostat tuto agenturu a proto se udělal, tak říkajíc, tento schnilý kompromis. My to musíme takto akceptovat, protože tento kompromis stejně dodatečně nezměníme. A já jsem se chtěla vyjádřit tomu pravidla, jestliže dnes schválíme vypracování stanoviska, tak tak to můžeme postupovat. Dobrá, takže již nepovedeme další formální diskusy mezi spravodajkou a sekretariátem. To by nám zkazilo dnešní odpoledne. Má někdo e, námitky proti rozhodnutí paní Holmajer, že rozhodneme 6. Má také námitky komise k tomuto tématu? Ano, to rozhodne komise a ne pan Debre. Komise Komise se poradila. Pane předsedo, já chci signalizovat, že tady je nabídka časově omezená, takže my musíme také respektovat naše závazky. My jsme ochotní reagovat, odpovědět na specifické otázky a proto bych vás chtěl upozornit také na praktické dopady odložení či spoždění, kdyby výbor mohl také reagovat a potom by komise odpověděla písemně, tak takovýto postup by byl možný. Takže to je velice zajímavý návrh. Co na to říká zpravodajka? Ano, tak bych nyní již musela říci ano, než kolegové se seznámí s obsahem. A my také neznáme odpovědi na určité otázky. Také stínovým zpravodajům by se to asi nelíbilo. Ale e, zásadně chci říci, že my máme pozitivní názor, takže můžeme postupovat pozitivně, nehodláme všechno zablokovat, ale máme také určité otázky na náklady informačních technologií a také náklady na architekty. Takovéto otázky mi nebyly zodpovězeny, takže já bych chtěla vědět, kolik budou stát architekti, tak abychom mohli také projekt eh, řádně naplánovat. Takže já navrhuji Eh, úmysl zpravodajky je oprávněný a sdílejí tento názor také stínový zpravodaje. A parlament, když žádá o informace, tak by měl do, rozhodnout až po obdržení informací. Já tedy navrhuji, abychom rozhodli 8.6. a dnes jsme to odložili. Souhlasíte s tím? Vidím, že nikdo není proti, tak budeme takto postupovat a tak končím nyní hlasování. Mes chers collègues, je vous demande pardon. Eh, kolegové, omlouvám se, musel jsem odejít na schůzi, kterou vyvo- eh, svolal předseda parlamentu ohledně směru a závěru trialogu týkající se Evropské Evropského fondu pro strategické investice. A takže jsem přišel pozdě, za to se omlouvám. Děkuji kolegovi, že vlastně místo mě převzal předsednictví, zejména tedy na hlasování. Takže hlasování je nyní ukončeno. A nyní jsme u zprávy číslo 14, ne, to už jste probrali. No tak bychom jsme měli a opravný rozpočet číslo 3 taky už jste probrali, 4 taky. Byli jste teda u zprávy číslo 9, návrh opravného rozpočtu číslo 5 k souhrnému rozpočtu a dávám slovo paní Gardia Zaval Rubial. Já bych byla raději, kdyby komise nejprve představila návrh opravného rozpočtu. Výborně, předseda, takže slovo dávám komisi, paní Karvinu. Thank you very much. Já vám velice děkuji. Dnes projednáváme opravdu celou řadu návrhů opravného rozpočtu a já velice vítám příležitost vás seznámit s tímto návrhem a týká se tedy Evropského programu reakce na migrační tlaky. Je to tedy eh, návrh opravného rozpočtu k rozpočtu na rok 2015 obsahuje posílení celé řady rozpočtových položek aby bylo možné reagovat, jak to bylo 23. dubna rozhodnuto na radě, jak to vyplývá také z usesení parlamentu z 29. dubna. Na jedné straně posíletí eh, Tritonu a Poseidonu umožňuje eh, využití prostředků, které poskytnou další členské státy. Bude to koordinováno a kofinancováno Frontexem. Dále to zahrnuje naléhavou eh, pomoc eh, státům v prvé linii. Týká se to tedy prvních aktivit, jako je identifikace uprchlíků, první pomoc, vybavení hraniční kontroly a tak dále. Za třetí vytvoření systému e, znovu usídlení uprchlíků. E, dále vytvoření nového návratového programu ilegálních přistěhovalců a nakonec zahájení e, programu ochrany před uprchlíky z severní Afriky a z afrického rohu. 89 milionů mají eh, představovat tyto závazky, ale komise navrhuje, abychom eh, využili příjmů eh, z minulého programu na, a také z Fondu pro vnější hranice. Byl tu požadavek na 72,8 milionů eur v rámci rozpočtu 5 76,6 milionů eh, představují další prostředky a my jsme identifikovali eh, další příjmy a jejich převod, které nám eh, dovolí vyhovět této žádosti a potom také prostředky v roce 2015 v rámci Galilea nebudou plně využity. Co se týče tedy Evropské také vesmírné agentury eh, a satelitů v rámci Galileo a to nám umožní dostatečné prostředky v roce 2015, abychom eh, financovali posílení prostředků pro eh, ti migračním tlakům. Tento návrh je rozpočtově neutrální vzhledem k prostředkům na platby a také se zabývali zaměstnanci centrálních agentur. Je mi líto, že paní Holmajer odešla a chtěli jsme eh, zvýšit počet míst, zejména vytvořit 23 eh, dočasných míst v eh, Frontexu a také pro EASO, pro Evropský úřad pro migranci, a to čtyři místa. A já bych tuto krátkou prezentaci Eh, uzavřela tím, že bych chtěla zdůraznit, jak moc se domníváme, že je eh, nutné rychle přijmout návrh opravného rozpočtu, že by to vyslalo velice dobrý signál. Je to velice naléhavá priorita pro Evropskou unii. Rada to pochopila a první reakce na tento návrh byla nesmírně pozitivní byl eh, by to opravdu velice pozitivní signál, kdyby parlament eh, tento návrh opravného rozpočtu podpořil, eh, protože by nám to dovolilo co nejdříve zajistit prostředky na závazky, abychom čelili těmto novým migračním tlakům. Děkuji vám. Děkuji. <clears throat> A teď dávám slovo paní Gardia Zabal. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také komise za tu skvělou prezentaci. Skončila, navázala bych tam, kde paní Carvino skončila. My také v parlamentu jsme si vědomi naléhavosti toho opravného rozpočtu pro to, aby se mobilizovaly nezbytné prostředky, abychom dokázali čelit těm obtížím přistěhovalci zejména v oblasti Středomoří. Musíme vlastně postupovat dostatečně rychle a schválit ten opravný rozpočet nejlépe v červnu. Už jsme obdrželi návrh zprávy, která byla zpracována, týkající se tohoto opravného rozpočtu. V podstatě jsou tam dvě lin- linky. Je pravda, že Galileo nebude potřebovat tuto platbu, protože program vykazuje spoždění, takže je vlastně rozumné využít tyto prostředky, které v současné době jsou k dispozici. Myslím si, že to vlastně patří k dobrému řízení rozpočtu, tak abychom však měli záruku, že jakmile ty peníze budou nezbytné, tak budou eh, k dispozici, protože samozřejmě ty prostředky budou zapotřebí pro Galileo za druhé. Komise nám představila ten opravný rozpočet co týkající se EASO, Frontexu, migrač, Fondu pro migraci a tak dále. Ehm, prac, pracuje se tedy na otázkách prostředků a očekáváme tedy analýzu našich kolegů, abychom potom viděli, zda to, co navrhuje komise, je dostatečné anebo není. A je zapotřebí, aby eh, ten předpokládaný rozpočet byl samozřejmě dostatečný. Nemůžeme <clears throat> vyloučit, že mm, budou možná nezbytné ještě další věci. Je to to návrh, čili něco se zde navrhuje, něco se předkládá, jsou samozřejmě lhuty pro předložení pozměňovacích eh, návrhů a nejlépe tedy v červnu nebo v červenci by mělo dojít ke schválení. Ale <clears throat> Je tomu tak, že budou možná předloženy pozměňovací návrhy. Kolegové z výboru LIBE možná také budou nějaké předkládat, nicméně doufám, že se nám podaří najít určitý terén, eh, kde se dohodneme. Pokud v červnu třetího, čtvrtého bychom schválili, tak by to byla skvělá zpráva, protože by to znamenalo, že bychom vlastně mohli začít vyjednávat o rozpočtu 2016 a, a už bychom měli vyřešen ten opravný rozpočet a náš kolega Fernandez by byl vděčný. Čili pokud bychom mohli schválit eh, <clears throat> také Eh, tento opravný rozpočet, tak už bychom se mohli věnovat potom novém rozpočtu. Děkuji, říká předseda. Pan Depre se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji také komisi za prezentaci a nejprve bych chtěl říci, že jsem zcela, že zcela souhlasím s tím, abychom považovali tuto záležitost za naléhavou. Víme, že ten problém je skutečně závažný, zejména co se týká asilové a migrační politiky, o tom není žádná pochybnost. Měl bych několik otázek na komisi. Za prvé, co se týká Frontexu. Požaduje se 26,8 milionů eur navíc a říkáte si, že strojnásobujete tu částku. Když jsme hovořili o operaci Triton, tak se říkalo, že se spotřebovala pouze třetina těch finančních prostředků na operaci Mare Nostrum. 9 milionů za měsíc stála operace Mare Nostrum, takže 3 miliony ročně tomu věnuje, eh, měsíčně pardon, tomu věnujete. Zůstává zde ještě 7 měsíců, takže 6 milionů na, nebo 7 milionů na měsíc, to je 42 milionů, a nebo, se, nebo prostě špatně počítám. Takže moje otázka zní, zda to představuje nebo na jakém základě jste vypočítali, že to představuje strojnásobení částky na Frontex a prostředky přidělené na Triton protože tady to také Poseidon ještě. Mare Nostrum to vlastně byl jen Triton. Takže já vlastně nevidím v těch 26,8 milionech strojnásobení rozpočtu, nebo prostě něco co v informacích, které mám, není správné. Za druhé, souhlasím s posílením to, to jsou otázky, které pokládám, to není kritika, aby to bylo jasné. Protože hm, samozřejmě chápu, že je potřeba udělat něco v tomto odvětví, které je stále více strategické. Musíme posílit tedy náklady na zaměstnance Frontexu, Europolu a EASO to je 24 položek nebo míst, takže měl bych otázku. Vzhledem k tomu, že bude potřeba snížit každý rok počet zaměstnanců, globalizuje se agentury, takže co to představuje? Nebo je to vlastně mimo, nebo je to v té částce započteno, a nebo jak budete postupovat tady u toho protože vidíme zde dodatečné výdaje, čili pokud jsou zde dodatečné výdaje, tak to vlastně nesouvisí pouze s rozvojem, čili to je moje druhá otázka. Jak tedy vlastně sloučíte tyto dvě věci? A třetí otázka, čistě informační. Uvádíte čtyři místa, dodatečná v EASO, podpor, podporná kancelář v, azylové, v oblasti azylu máme právní základ, říkáte čtyři vyšší eh, čtyři místa navíc pro eh, zničení té sítě pře těch převaděčů. Ale EASO nemá co dočinění s převaděči to je spíše připomínka tedy? Tak ukončil jste. Ne, byly to tři otázky, pane předsedo. Není to kritika, jsou to otázky. Já jsem pochopil, říká pan předseda, že to třetí byla spíše připomínka. Ne, říká pan Depres. Je to, pan, je to otázka. Paní Holmajer. No, já hned eh, budu následovat po komentáři eh, pana kolegy, po té, co eh, my se s tím zabývali ve výboru Libe za druhé já prvé řadě vítám, že se to posunulo dopředu, že tu máme společný evropský azylový systém, že dochází k značnému navýšení financování Jednak má zajistit pomoc státům, kterých se to zejména dotýká, a za druhé se má vytvořit eh, režim znovu usídlení uprchlíků. Musím ale zcela jasně a kriticky říci, masivní krok Evropské unie v oblasti poskytutí pomoci Severní Africe při vytváření pohraničního systému a vytváření systému pro uprchlíky vypadá jinak. Čtyři pracovní místa pro eh, systém pro severní Afriku, no to bude tedy strašlivá zpráva pro každého převaděče. Čtyři lidi navíc pro severní Afriku, to bude tedy velký skok, který nás při řešení této otázky opravdu dostane dále. Obracím se s touto eh, otázkou eh, na komisi, protože v příštím roce stejná čtyři místa zase odpadnou. Potřebujeme čtyři uh, uh, měsíce, protože v rámci redeployment poolu eh, jsou, uh, má zase vypadnout. A druhá otázka, u Europolu se plánují tři místa navíc a e, celý svět organizovaného obchodování s lidmi se vyděsí, protože tři lidi navíc budou nasazeni do boje proti převaděčství. No to určitě e, přispěje k podstatnému zlepšení situace v Evropě i na africkém kontinentu. Já jsem tak sarkastická, když jde o tato čísla. Já vím, že e, v středu se navrhuje o jedno místo navíc pro Europol a to už vím na tu středu a musím se vážně ptát, zda Evropská komise eh, myslí vážně eh, takovéto oznamování vzhledem k vážnosti situace, anebo budeme pokračovat eh, po takových drobných krůčcích, mně už nezbývá nic jiného než sarkazmus. Europol má eh, od roku 2011 o 8 míst méně, ale mezi tím byla vytvořena tři nová centra. Byla vybavena, sice máme techniku, ale nemáme pro ně žádný personál. A nevíme, jak eh, obsluhovat tu techniku eh, a u EASA je to obdobné. Musím se tedy vážně zeptat, a to je otázka na komisi. Chceme to převádět na oblasti, kde je naléhavá potřeba. To je případ EASA, to je případ Frontexu a z části e, je to i případ Europolu. E, tady bylo provedeno masivní e, vedení prostředků a dál se ptám po té, co v novém rozpočtu e, e, je tu snaha také schválit personál. Navíc pro komisi je ochotná e, provést změny v oblastech, kde je menší potřeba udělat teda větší krok, vstřícný krok vůči těm oblastem, kde je situace vážná a kritická. Madame Meyer. Děkuji, paní Holmajer. Evropa tím, že se zabývá určitými tématy, ale tím, že to dělá nedostatečně, nevystavuje se kritice, která vlastně znedůvěryhodňuje Evropu. A tam, kde to můžeme udělat, lepší než dělat něco, na co nemáme prostředky, tak je nedělat nic, protože pokud chceme, aby to bylo efektivní, ale není, tak vlastně dáváme velmi silné argumenty těm, kteří jsou proti Evropě. Paní Gresle. Ano, děkuji. Já jsem se ještě chtěla zeptat, paní eh, generální ředitelko, jak to vypadá s místy v generálním sekretariátu. Já jsem teďka slyšela, že místo to eh, ředitelé, tedy za náměstci ředitelé mají tam dostat místa a eh, kdy o to budeme mít informováni. A tam se také říká, že má být pětiprocentní pokles personálu, ale na druhé straně se zase personál zvedá. Můžete nás o tom prosím informovat? Děkuji, nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo. Já bych měl možná také otázku na komisi. Je to... Ano. A ještě pan Ali. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на комисията за предоставената информация. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také komisi velice poděkovat za informace, které nám poskytla. Domnívám se, že tento návrh opravného eh, rozpočtu eh, přišel včas, abychom opravdu čelili migračním tlakům. Tyto migrační tlaky se objevují zejména na jižních hranicích Evropské unie a mám eh, některé otázky. Není mi jasné, jak se budou ty země, které jsou na vnějších hranicích odhodlány a jak se budou tyto prostředky mezi těmito členskými státy rozdělovat. Když už diskutujeme o procesech imigrace v souvislosti s různými výjimkami, tak eh, jsme se obrátili na agenturu pro základní lidská práva, na základě kterých kritérií budou tyto prostředky rozdělovány. Souhlasíme s tím, že v současnosti je nutná podpora, je nutné zajistit další financování. Je však třeba provést analýzu rozdělení finančních prostředků v budoucnosti některých členských států se tato podpora e, bude týkat u vnějších hranic a na základě jakých kritérií? Děkuji. Možná, že dopoledne jsme zažili příjemné překvapení, že komise nám předloží rozpočet na rok 2016, nebo můžeme ještě snít pár hodin. Měl bych otázku také na komisi, budou se vytvářet další místa pro Frontex, ale Frontex sídlí ve Varšavě, ale pořád není podepsaná dohoda o sídle mezi Polskem a Frontexem. Nebylo by teda eh, dobré eh, zlepšit tuto situaci? Paní Kalvino, prosím, mohla byste zareagovat? Děkuji. Děkuji. Co se týká té otázky, tak se pokusím odpovědět. A v každém případě budeme vám moci poslat písemně více podrobností protože nechci se zabývat dnes zde na místě všemi detaily. Například poslední otázka pana Aliho, jak budeme stanovovat eh, the external countries, jak stanovit, které budou tedy vnější země a jaké bude rozdělení prostředků. Nemám podrobné informace, budu o tom jednat eh, s kolegy a podrobnější informace vám poskytneme písemně. Otázka pana Depré, my jsme navrhli, abychom eh, rozpočet Frontex Frontexu eh, rozšířili o 27 eh, milionů v roce 2015 a je to strojnásobení prostředků pro Trident a Poseidon a eh, o stejnou částku v roce 2015. Oblast dohledu bude stejná jako v případě programu Mare Nostrum. V roce 2015 to bude část, která odpovídá e, e, roku 2016. To strojnásobení se týká celého období. Podrobnější informace vám e, pošleme. Rok 2015 jenom částečná záležitost a e, bude to doplněno ještě prostředky pro rok 2016. Co se týče EASA, a fungování EASA. Já se domnívám, že je to velice jasné propojení funkcí. E, je to tedy konsistentní řešení hranic v Evropě, ale také vám pošlu veškeré detaily o tom, jak agentury fungují. Připomínky paní Holmajer i paní Kresle. Já eh, vnímám tu určitou frustraci a ironii, kterou vyjádřila zejména paní Holmajer, která se týká toho rozsahu, který navrhujeme, ty proporce, ale my začínáme s evropským rozpočtem, který je takový, jaký je. Musíme se snažit být eh, ambiciozní na základě informací expertů o tom, čeho lze velice rychle dosáhnout od současnosti do konce roku 2016 a potom 15 eh, a potom v roce 2020 2016. O, Píráme se o současný e, víceletý finanční rámec. Máme tu návrh e, na rok 2016 a doufám, že to bude Eh, příjemná zpráva a ne překvapení, protože jsem to již řekla, ale ukázali jsme, myslím, politické priority a zítra se to také zcela jasně ukáže. Co se týče těch navrhovaných míst, které požadujeme pro různé agentury, tak navrhujeme, aby to bylo mimo 5% snižování. Jedná se o nové požadavky, nové funkce, eh, se kterými se nepočítalo, když jsme se dohodli na 5% snižování. Takže eh, to se týká těchto eh, rozpočtových orgánů, ale navrhujeme, aby to bylo mimo to snižování, ale musíme být opatrní. Některé požadavky přišly od některých agentur a nejsou v souvislosti s migrací. Zmiňovali se o jedné agentuře, eh, kdy to byla místa pro boji proti kyberterorismu a to není tedy přímo s pětostím programem, o kterém dnes diskutujeme interní organizace komise. Paní komisařka Georgieva má důkladnou analýzu eh, potřeb a eh, eh, distribuce prostředků uvnitř komise došlo k podstatnému snížení v uplynulých letech a myslím, že už to neodpovídá potřebným prioritám. Jedna z oblastí, která z Redeployment of Resources bude profitovat, budou tedy ty oblasti, které jsou zpěty e, s řízením azylových fondů. Příslušná generální ředitelství budou tedy v nadcházejících měsících podstatě posílela, posílena a e, my vám poskytneme e, podrobné informace. Já jsem se zmiňovala o strojnásobení Tritonu a Poseidonu o stanovení, jak budou prostředky z těchto fondů eh, redistribuovány a také budeme informovat o funkcích EASA. Děkuji. Merci. Excusez-moi. Omlouvám se, děkuji. Co se týká toho eh, rozvoje generálního sekretariátu, co to přesně je? protože jsem nedostala na to konkrétní odpověď, kromě té studie, kterou zpracovala paní Georgieva. Kdy to bude zpracováno a kdy to bude předloženo parlamentu? Paní Kalvino? Ještě paní Holmajer, otázka. Já bych měla jen jednu dodatečnou otázku když vlastně se zde hovoří o těch třech místech pro Europol a čtyři pro EASO, že je to vlastně vyňato z toho redeployment poolu. Znamená to, že ty ta tři místa jsou vyňata z těch 5% krácení, anebo znamená to v Europol, EASO a Frontex budou vyjaty, vyňaty z toho i redeployment poolu, protože vlastně často jsem říká, že agentury jsou vyňaty tedy, ale v podstatě jen ty tři, čtyři nebo šestnáct míst. Chtěla bych vědět, zda mm, což by mělo odpovídat 0,0 eh, osobám, takže v každém případě to asi nebude tak, jak my doporučujeme tedy samozřejmě aby se té krácení byla menší, ale ono se to netýká přímo plateb, takže chtěla bych vědět, jak to je s tím vynětím. Eh, Pane, otáz, před, moje otázka je trošku podobná. Pokud jsem to dobře pochopil, co říká paní Karvinio, ti zaměstnanci, kteří budou zaměstnáni na nové mise, nové úkoly, jestli jsem to dobře pochopil, které nepatří do toho stávajícího rámce, tak to není uvedeno v tom snížení o 5%, z toho vyvozuji závěr, platí to pro Frontex, pro Europol, platí to pro EASO, pamatuji si na diskusi, kterou jsme vedli ohledně rozpočtu parlamentu, zejména ohledně zaměstnanců a když nabíráme dodatečné zaměstnance pro cyber security, bezpečnost a tak dále, tak předpokládám, že vaše argumenty jsou stejné takže chtěl bych ale mít potvrzení z vaší strany. Tak paní Karvino, chcete hned na to odpovědět a pokusíme se potom vyvodit nějaký závěr z toho. Pardon? Um, Budete intervenir? Yeah. Monsieur Gaillard. Okay. Pan Gaillard veškeré otázky, které pokládají pan Depre a paní Holmajer, my v nich můžeme ještě dále pokračovat. Vážená paní generální ředitelko, v podstatě se to totiž točí kolem toho, že myšlenka redeployment půlu, eh, tuto myšlenku můžeme považovat za stroskotanou, protože to jsou tady také eh, agentury, které musí ještě růst, protože vzrůstá jejich význam. O tom jsme tím ještě nehovořili, ale potom také jsou tady agentury, jejichž politické úkoly se rozšiřují, protože to je zdůvodněno politickou krizí. A komise nadále to hodlá řešit tak, že Eh, nadále hovoří o pětiprocentním poklesu a má dále pro tímto prostředkem také eh, oslabit agentury. A já musím říci, že dostávám zprávy agentur a agentury popisují tyto absurdity, jak o nich hovořila paní Holmajer a pan Depré. My o tom můžeme dále eh, hovořit, je to zábavné, ale myslím si, že v rozpočtovém postupu se budeme muset zabývat tím redeployment poolem, protože to prostě nefunguje. A jediná instituce ze tří institucí kteří na tom chtějí trvat, je komise. Rada také řekla, jak komise svými svými, jak komise mu představuje, také snížení je absurdní, ale vy na tom neustále trváte. Vy však tady vůbec vypouštíte realitu. Já tady nechci ukončit diskusi, ale já bych chtěl doporučit jako stálý zpravodaj k agenturám, bych doporučil tedy, abychom u tohoto příkladu právě upozornili na rozpočet pro agentury. A tady se snažili také o jistou diskusi s vámi, která doufejme, že dopadne úspěšně. Dobře, takže paní Kalvino, vy nám asi vysvětlíte souhrným způsobem všechny tyto otázky a asi se budeme mít příležitost vrátit ještě k těmto otázkám zaměstnanců agentur. Yes, thank you very much. Just... Děkuji vám jenom dvě záležitosti. K paní Gresle, já se omlouvám, že jsem neodpověděla na vaše otázky týkající se generálního sekretariátu, protože tady nejsou plány na jeho posílení. Tento plán existoval v minulém roce a komise vytvořila také novou organizaci, to je eh, to, že byl vytvořen eh, víc prezident a tam také e, je generální sekretariát, na kterém nezávisí e, generální ředitel, takže tady nejsou žádné plány posílit tento generální sekretariát. Pokud se týče agentur, tak míst pětiprocentní snížení pětiprocentní snížení bylo dohodnuto meziinstitucionálně, jestliže eh, rada a parlament se chtějí k tomu postavit jinak, tak mohou, ale zatím existuje meziinstitucionální dohoda. My jsme také eh, povzbudili eh, to, aby vznikla také skupina Eh, která by se tímto zabývala, ale myslím si, že tato skupina má zasedat teprve v červenci. To neznamená, že my bychom o to neměli zájem. Vždy, když hovoříme o agenturách, tak musíme k tomu přistupovat jak ad hoc, tak holisticky. A my dnes navrhujeme je přístup ad hoc, protože Toto je vysoce prioritní eh, oblast a proto navrhujeme posílenou síť, která by poskytla dodatečné prostředky, které agentury potřebují. A k tomuto případu chci říci, že my se ubíráme také vlastně směrem, který navrhl parlament. A já se těším ještě na další diskusi o tomto bodu v souvislosti s novým rozpočtem. Merci. Děkuji. Paní Gardea Zabal, vy jste zpravodajka, takže máte asi ještě nějaké údaje, kterými bychom mohli zavřít. 5. června je datum mezní pro předkládání pozměňovacích návrhů. Je to 15. opravuje se předseda, tedy 15. června, takže vám to nech, máte ještě tři týdny vlastně skoro. Takže vracíme se teď zpět k bodu 8 ohledně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 solidaritu pro eh, záplavy v Rumunsku, Bulharsku a Itálii, takže eh, dávám slovo zpravo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. My jsme o tom diskutovali před eh, návrhem opravného rozpočtu 3 a 4. Když přejdeme k číslu 5, tak já jsem měl prezentovat dnes příslušnou zprávu. Tato zpráva se týká prvního rozhodnutí o uvolnění prostředku Fondu Solidarity na rok 2015 v souvislosti se záplavami eh, v loňském roce v Rumunsku, Bulharsku a Itálii. Celková částka by měla být 66,5 milionu eh, eur, 56 pro Itálii, 8 Rumunsko, 8 pro Bulharsko a téměř 2 eh, miliony pro Itálii tyto záplavy způsobily obrovské škody na veřejné i soukromé infrastruktuře, podnicích, kulturních zařízeních. Vyžádalo si to i životy a týkalo se to pěti regionů severního Itá- eh, Itálie. desetiny miliard představovaly celkové škody, bylo to méně než 3,1 eh, miliard eur a to je třeba, eh, což je třeba pro eh, zařazení do kategorie velkých eh, katastrof. Bylo to začeno jako regionální katastrofa. Dále Bulharsko požádalo a tento požad Davek byl eh, kvalifikován jako regionální katastrofa a představovalo to 79 milionů eur a limit pro eh, eh, velkou katastrofu byl 232, takže byl to tedy způsobilý požadavek pro regionální katastrofu a v Rumunsku to představovalo prostředky se sousední zemí. Byla to tedy hlavní katastrofa eh, v sousední zemi EU, tedy v Srbsku, a eh, bylo to tedy způsobilé a zařazeno mezi regionální katastrofy a eh, návrh bylo 2,5 celkových přímých škod přidělit čtyřem případům 66 milionů euro bylo navrženo k uvolnění v rámci opravného rozpočtu 4 a jak eh, již bylo řečeno, je třeba, abychom tento eh, návrh včas přijali, aby tyto eh, regiony mohly včas využít těchto prostředků. Děkuji. Merci, monsieur Muresan. Děkuji, pane Murešane. Někdo se nehlásí o slovo? Pozměňovací návrhy mohou být předkládány do nejpozději 5. června tentokrát a hlasování 25. června. Nyní přecházíme ke zprávě číslo 10 uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jde o prostředky na technickou podporu z podnětu komise, pane Depre. A tak to už jste probrali. Takže zpráva číslo 11, dávám slovo panu Levandovskému. Děkuji, nemáme příliš času, ale je to velice důležitá věc týkající se makroekonomické kondicionality. Já jsem také získal ten dojem, že čistí pláci by měli zde platit. Dříve se to týkalo jiných fondů, nyní se to týká také strukturálních fondů. A nyní máme pokyny, hlavní směry zpracované komisí, které pokrývají jeden tok, ale netýká se to odkladu plateb, jestliže členský stát neudělá nápravné opatření týkající se přebytečného rozpočtu. Ale tady eh, komise může zažádat reprogramování fondů a tak, aby se zlepšil dopad na růst a konkurenceschopnost. Takže já navrhuji, abychom vycházeli ze skeptické nálady ve sněmovně, protože toto je také nařízení v duchu Brusel ví všechno nejvíce, nejlépe a e, trestá vlastně místní příjemce. Ale já si myslím, že to je nutný krok a já vím, že my jsme udělali krok před, ale my také potřebujeme dialog s členskými státy, týká se to sdílené odpovědnosti eh, a tento program je víceletý a musí také odpovídat víceletým eh, projektům, protože to se také nazývá nástroj poslední eh, potřeby. Eh, je třeba tento nástroj eh, používat opatrně, protože by mohl také podkopávat politiku soudržnosti. A v této souvislosti také musí být zapojen parlament a také je třeba předložit zprávu parlamentu v roce 2017. To je krátká zpráva z mé strany, protože opravdu už nemáme mnoho času. Merci. Děkuji, pane Levandovský, za tyto informace, za vaši stručnost také. Chce se někdo vyjádřit? Nejsou žádné otázky, žádné připomínky. Vrátíme se k tomu ještě. A poslední bod. Komisi zastupuje pan Michal Berže, který je poradce právním poradcem ohledně zprávy, kde jsme žádali ještě další upřesnění. Zpráva, kterou jsme obdrželi 6. května ve výboru pro rozpočet a jde o pracovníky, kteří, které poskytuje komisář. A rádi bychom o tom měli více informací. Je to komise vlastně, která si přála výměnu názoru, takže dávám slovo panu Berže k této věci. Je to vlastně schůze koordinátorů. Pane Depre, vy jste chtěl nějaká upřesnění? Ne? Já si pamatuji, že byl nějaký velmi specifický případ, byl to případ poradce pro speciální kampaň pro veřejné zakázky v souvislosti s portfoliem a mm, šířením politiky Evropské unie pro, tedy poradce pro komisaře, takže bychom rádi měli více informací o, té, o tomto pracovním místě a jaké jsou důvody pro jeho vytvoření. Může tedy pan Berže odpovědět na tuto otázku? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve upřesnit, kdo chtěl. Je to vlastně režim platný pro ostatní úředníky Evropské unie a konkrétně i článek 23 203, který říká, že pro závazky speciálních poradců nebo nabí, při nabírání speciálních poradců je potřeba provést konzultace rozpočtových dohod a než bude přijato definitivní rozhodnutí, tak musí proběhnout rozprava, respektive tedy výměna názoru s příslušným výborem. Jaký je tedy, jaký je cíl tohoto ustanovení? Je to velmi staré ustanovení, které existuje od roku 1962 a samozřejmě cílem jeho je kom- kompenzovat skutečnost, že je velký rozdíl mezi speciálními poradci a úředníky a ostatními zaměstnanci na druhé straně. Pro dočasné pracovníky, smluvní pracovníky, úředníky nebo pomocné pomocný personál existuje určitý e, rastr, určitý e, platů tedy, určitý předpis mest, který je jasně stanovený. Toto však neexistuje pro ty speciální poradce a tedy samozřejmě z tohoto důvodu legislativec uvedl, že vlastně eh, podle, eh, že, úřa, že může tedy rozpočtová autorita kontrolovat a schvalovat eh, odměnu naplánovanou pro tohoto speciálního poradce, aby nedocházelo k nějakým excesům. Je to výměna názorů, která je omezena na otázku platu. Není to právní základ pro obecnou kontrolu politiky zaměstnanců jiných institucí. Já tedy se vyjádřím k těm třem nebo čtyřem případům předseda. Znamená to, že je to postup, který nemá příliš smysl tedy. Je to čistě formální záležitost. Je to postup týkající se platu. A chtěl jsem tedy si něco k těm platům, ale co se mi zdá divné je, že komisař požaduje zaměstnance, který mu bude vysvětlovat politiku v zemích, které zná lépe, tedy to je trošku takové jako podivné. Ale nicméně k čemu tedy slouží potom konzultace rozpočtového výboru v rámci tohoto postupu? Chtěl jsem říci dvě, tři věci. Nejprve jsem chtěl říci, to, co je přímo uvedeno ve článku 123, podle interních pravidel komise jsou tam tři úrovně A9, A2, AD12, AD9 předseda. To znamená, že toto všechno je velmi formální a že v podstatě se tu zabýváme v období, kdy máme tolik jiných důležitějších věcí na práci, tak možná je to ztráta času i pro vás, tedy když jste přišel. Nicméně vám děkuji za vysvětlení, která jste nám podal. Pan Depre a koordinátoři odpovědělo to na vaši otázku? Hmm. Jak chcete, abychom si udělali názor o úrovni platu s popisem pracovní pozice, tak specifické tedy. Toto místo je opravdu velmi specifické. Dobrá, no tak doufám, že tedy to odpovědělo na otázku koordinátorů. Čili jsme vyčerpali program, jsou ještě nějaké jiné otázky, nejsou, takže vám děkuji za účast, děkuji zástupcům komise. Zítra ráno máme schůzi, velmi důležitou, protože se seznámíme s návrhem rozpočtu na rok 2016, tak jak ho předkládá komise pan Depre, se chce ještě vyjádřit 10 hodin, myslím. Ano, v 10 hodin. V tomto sále? Ne, ne, je to v jiném sále tedy. Bien, bonne soirée. Dobrá, takže děkuji a přeji vám příjemný večer.